So, dear colleagues, please take a... Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Jsme připraveni zahájit schůzi. A když dovolíte, přejdu do své mateřštiny. Vážení kolegové a kolegyně, srdečně vás vítám na zasedání výboru Agri Evropského parlamentu navrhoval bych, abychom se rovnou pustili do pořadu jednání. Ten máte k dispozici. Pokud nejsou žádné námitky nebo připomínky, je pořad jednání přijat. Bod 2 na pořadu jednání. Sdělení předsedy. Chtěl bych vás informovat, že dnešní zasedání je přenášeno po internetu a tlumočení máme k dispozici v následujících jazycích francouzsky, německy, italsky, holandsky, anglicky, španělsky, španělsky česky, polsky a rumunsky. Takže, jak vidíte, daří se nám získávat tlumočení ve stále více jazycích. Rád bych poprosil všechny řečníky a řečnice, abyste pokud možno nepředčítali z papíru. to zejména platí pro kolegy, kteří se k nám připojili z domova, protože to tlumočníkům způsobuje obtíže. A e, také upozornění ještě jedno pro kolegy, kteří jsou připojeni z domova. Zajistěte laskavě, abyste měli zapnutou kameru, pakliže nebudete mít zapnutou kameru, nebude probíhat ani tlumočení. Rád bych vás pak také upozornil, že máme určitá doporučení koordinátorů, je to ze 7. července, to vám přišlo e-mailem. Pakliže k tomuto nejsou žádné připomínky, budou tyto považovány za přijaté. Jdeme na bod 3 na pořadu jednání. Výměna názorů s paní ministriní Julí Klekner, federální ministriní pro zemědělství Německé spolkové republiky a aktuálně tedy s předsedkyní Evropské rady ministrů pro zemědělství. Vážená paní ministrině Glekner, milá Julie, vítejte na výboru Agri. Jsme velice rádi, že si mezi nás přišla, aby s nám představila program německého předsednictví. Čeká nás několik naprosto rozhodujících zásadních měsíců. Budou to zásadní měsíce pro zemědělce v celé Evropě když dovolíte jenom pár poznámeček, mělo by se nám ideálně podařit, abychom jak v radě, tak v parlamentu vypracovali pozici, která bude mít za sebou potřebnou většinu. Máme čas zhruba do října, do tehdy by se nám to snad mělo podařit. Samozřejmě musíme také eh, vyřešit otázku přechodných předpisů, přechodných opatření. Já bych rád připomněl, že ty by měly platit eh, dva roky, přičemž v sobotu nás eh, čeká summit a tam už bychom měli mít vypracovaná základní stanoviska, přičemž by se k ním měli vyjádřit oba kolegislátoři. Rád bych také zdůraznil, že spolupracujeme také na dalších předpisech, na možnostech označování a o tom bychom také měli hovořit zde dnes. Já bych pak rád ještě zmínil několik technických otázek, než dostane slovo paní ministrině. Bude přehráno video předsednictví, pak bude projev paní ministrině, pak dostanou slovo koordinátoři a koordinátorky. Každý na minutu a půl budete mít čas na otázky nebo připomínky. Poté první odpovědi paní ministrině a poté další řečníci a řečnice ten seznam byl eh, již odsouhlasen napříč frakcemi. Dále zde vítám zvláštního hosta Alberta Desse, bývalého koordinátora frakce EPP. Eh, on už v parlamentu není, ale přišel se na nás dnes podívat, milý Alberte. Vítejte. Takže, já bych navrhl, abychom se, paní ministrně, když dovolíte, abychom se podívali na to video předsednictví a pak dostanete slovo vy na 15 minut. Holding the presidency of the Council of the EU until the 31st of December. Together, we want to make Europe strong again. Agricultural policy is one of the key pillars of European integration. It links tradition and future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 Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové, poslanci, poslankyně, členové výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, vážený pane předsedo, vážený Norberte Linci, jsem velice ráda, že mohu být dnes zde v Bruselu mezi vámi spolu se svým týmem z Berlína. Mám vás také pozdravit od paní spolkové kancléřky. Dnes dopoledne zasedala spolková rada, spolková vláda a jsem velice ráda, že eh, hned na úvod našeho německého předsednictví jsem mohla přijít právě k vám. Naše moto, to jste slyšeli konec konců i v tom filmu, zní učinit Evropu společně opět silnou. Za námi jsou velice zásadní týdny. Vy jste z různých členských států, země byly různě zasaženy, ale všichni víme, co to pro nás znamenalo, tedy zavřené hranice, které nás rozdělily i fyzicky. V této době však eh, můžeme v mnoha oblastech více spolupracovat, protože teprve eh, tato pandemie ukázala, že silnější budeme pouze společně. A eh, naše logo to je ten takzvaný v pás, který ve finále vlastně je nekonečný. O co jde? Chceme eh, nadále omezovat pandemii a vyvin, vy, vypracovat náležité závěry pro naše sektory, konkrétně v tomto případě, co se týká zemědělství. Za několik málo týdnů se tak změnil program německého předsednictví, musela se upravit témata. Minulé měsíce ukázali, že Eh, zemědělství a eh, potraviny, výživa jsou systémově relevantní prvky. Proto máme také společnou evropskou zemědělskou politiku. Je to jedna z nejstarších a nejdůležitějších politik Evropské unie. Je to nástroj úspěchu. Jde o zajištění dodávek v Evropě na silném jednotném trhu. To pro nás bude i nadále zásadní. Já si plně uvědomuji, jaký historický význam tato společná evropská zemědělská politika má. Už nějakých 58 let je to pevný pilíř, který jste vy a vaši předchůdci jakožto my a naši předchůdci spolu utvářeli. O co jde na našem jednotném trhu? Jde také o fungování dodavatelských řetězců. Ty jsou naprosto zásadní pro náležité zásobování potravinami. Jde také o volný pohyb pracovních sil, aby se silo, aby se sklízelo, aby se pěstovalo. Cíl všech našich snah proto musí být vytvořit takové rámcové podmínky, aby naši zemědělci a lidé pracující v sektoru potravin eh, měli sektory a práci odolné vůči krizi. Proto se musíme soustředit na stabilizaci struktur i ve venkovských prostorech. Ve pro, venkovských prostorech, prosím pěkně, neexistuje jeden venkovský prostor. Jsou různé venkovské prostory, které se od sebe liší. Nejedná se o, jakési, o jakousi konfrontaci město versus venkov, to ne. V celé Evropě jsou to právě venkovské oblasti, kde se produkují naše potraviny. A proto, vážené dámy a vážení pánové poslanci a poslankyně, budou toto naše eh, stěžejní body našeho předsednictví. Za šest měsíců to, eh, šest měsíců to zní jako dlouhý čas, ale vidíte, že to uteče velice rychle. Budeme se zabývat hlavně těmi otázkami, které musíme vyřešit do konce roku 2020 a které mají vysokou politickou prioritu. Jinými slovy je to hlavně nařízení o přechodných opatřeních SZP na roky 2021 a 2022. Dále jde o další rozvoj SZP pro dobu po roce 2020. Je jasné, že to není v plně v působnosti výboru Agri, Spíše jde o otázku naší zemědělské a rybolovné rady, tedy stanovení ryba, rybářských kvot pro rok 2021, i tím se budeme muset zabývat, a vyjednávání o Evropském fondu pro moře, rybolov a akvakulturu. Dále budeme muset vyřešit otázku víceletého finančního rámce a souvisejících nařízení v souvislosti s eh, ukončením určitých rybolovných provozů v Baltském moři. To se netýká všech, ale některých ano a je to vyostřené zejména v důsledku Brexitu. A pak jsou zde další témata na evropské úrovni. Například, to jste viděli také v tom filmu, blahobyt zvířat, animal welfare – to je téma, které pro spotřebitele hraje stále větší roli. Chtějí se spolehnout na to, že když vydají více peněz, že budou mít jistotu, že v rámci dopravy, chovu a tak dále byl zajištěn blahobyt zvířat. A toto je základ pro nás. Jakým způsobem můžeme přispívat eh, v Evropě k tomu, aby vznikla eh, nějaká jednotná etiketa eh, dokládající blahobyt zvířat? K tomu patří samozřejmě téma digitalizace. To není téma samoučelné. Může nám eh, pomoci řešit další otázky, například to, čemu se říká precision farming. Chceme jít po cestě za udržitelnou a ekonomicky udržitelnou zemědělskou produkcí. Jak to zajistíme? V prosinci v Potsdami, postupymi u Berlína, proběhne konference, která bude řešit digitální transformaci zemědělských, dodavatelských a hodnotových řetězců. Zní to velice technicky, ale ve finále je to v podstatě velice jednoduché. Je to budoucnost i e, výživově politická témata chceme řešit. Například rozšířené e, označování na etiketách výživových hodnot, aby se spotřebitelé mohli lépe orientovat. Nebo další opatření e, za účelem zamezení plítvání potravinami, protože za našimi potravinami to není jenom práce, ale mnoho důležitých zdrojů. Chceme-li pamatovat na životní prostředí, musíme toho méně vyhazovat. Také se budeme zabývat eh, výraznějším skloubením společné zemědělské politiky po roce 2020, strategií Farm to Fork z farmy na vidličku, eh, strategií pro eh, biodiverzitu a strategii pro lesy. To nejsou součásti jedné strategie, ale musí spolu dobře spolupracovat. Aby tato témata byla řešena i nadále po skončení německého předsednictví, provádíme intenzivní rozhovory už nyní s našimi partnery v Trojce, tedy s Portugalskem a Slovinskem. Eh, dámy a pánové, důležitým bodem našeho předsednictví bude další rozvoj společné zemědělské politiky. Pokrok v této oblasti je výrazně závislý na vyjednávání o víceletém finančním rámci. Jde o rozpočet, jde o peníze a e, musíme si jasně říci, kolik za co investujeme. Proto doufáme, že ta vyjednávání budou co nejdříve dokončena. Doufám, že šéfové státu, e, šéfové vláta hlavy státu tento, ještě tento týden dojdou k dohodě. Ráda bych vám také řekla, že eh, co se týká těch nejstěženějších bodů, jsou to tyto. Za prvé, zachování eh, přímých plateb. Za druhé, vyšší úroveň ambicí v oblasti eh, životního prostředí, klimatu a ochrany zvířat. Za třetí, rovnoměrná implementace opatření napříč celou EU. Za čtvrté, zjednodušování. Za páté, myslím si, že zachování tržní orientace našeho vnitřního trhu představují eh, důležitý základ pro naši společnou zemědělskou politiku a potravinovou politiku. To je velice důležité. A proto potřebujeme, a o tom se zde již diskutuje, potřebujeme silnější propojení přímých plateb s environmentálními a klimatickými opatřeními. To, jak to bude nastaveno, o tom se bude ještě diskutovat. Jak moc závazné budou, jaké to budou podíly a tak dále. Chceme udržitelnost a akceptovatelnost zemědělské produkce v Evropě. Chtěla bych také říci, že společná zemědělská politika je také politikou pro zemědělce. Eh, zemědělská politika je eh, hospodářská politika pro zemědělce. A to musíme zdůraznit, protože nejde o nic jiného, než o to, abychom měli potraviny, abychom měli co jíst. Je nás 450 milionů spotřebitelů. Jsou to ambiciozní cíle, ale musí být zároveň splnitelné pro zemědělce. Nelze totiž riskovat to, že nebude předána motivace dalším generacím. To znamená, nesmíme Ehm, nesmíme ty šrouby utahovat až příliš. Ehm, musíme zajistit, že se zemědělcům bude i nadále vyplácet ehm, vyplácet eh, v zemědělství být činí. Protože ve finále bychom pak neměli vůbec žádný vliv na eh, standardy, které budou používány. Konec konců nemáme vliv na standardy v třetích státech, kde vzni- budou vznikat nějaké produkty, které se pak budou dovážet k nám. Proto, myslím, je v našem společném zájmu míti plnohodnotné zemědělství rodinného typu, které bude eh, funkční na veškeré zemědělské ploce. Ambiciózní cíle musí být také proveditelné, proto potřebujeme náležitý rozpočet. Jsem velice ráda, že i přes eh, koronavirus došlo jen k malým spožděním. Myslím si, že je na čase abychom se posunuli dále. I zemědělci potřebují jistotu plánování. Hodně se o tom hovoří, nevím, jak to je u vás doma, ale e, některé diskuse jsou už tak drsné, tak konfrontační, že je, myslím, nejvyšší čas, abychom do celé věci vnesli trošku jasnosti, trošku jednoznačnosti. Eh, doufejme, že už do října budeme mít jednotný postoj rady tak, aby mohla začít fáze třístranných jednání s Evropským parlamentem. A tím se dostávám k závěru. Vím, že eh, očekávání od německého předsednictví jsou velice vysoká. Doufám, že se nám podaří v co nejkratší době vyřešit otázku rozpočtu. Je zde mnoho různých přání, mnoho různých zájmů a my musíme být i prostředníkem, zprostředkovatelem. Eh, z Německa je na nás také kladeno velké očekávání, tedy že když už máme to předsednictví, tak prosadíme všechno, co jsme my v Německu chtěli. To samozřejmě není úkol předsednictví rady. Já chápu svou roli zde jakožto roli upřímného zprostředkovatele jako roli, která jedná v zájmu budoucnosti evropského zemědělství a v našem společném zájmu. Já jsem na začátku zmiňovala ten Mobiův eh, pásek. Eh, to naše logo znamená inovativní, integrativní Evropu, kde v rámci výměny názorů a vyrovnávání jednotlivých zájmů eh, dojdeme dál. A v tomto smyslu se velice těším na spolupráci s vámi, těším se na výzvy, které nás v příštích nebo už v probíhajících šesti měsících čekají. Doufám, že vy očekáváte od německého předsednictví to samé. Doufejme, že se posuneme společně dále, protože konec konců jsme odpovědní občanům v celé Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, paní ministrině, za představení programu německého předsednictví. Bylo toho opravdu mnoho, co jsme si vyslechli a je zde určitě obrovský, eh, obrovský, obrovský potenciál pro diskusi. Začne Herbert Dorfman, minuta 30. Děkuji, paní ministrině, že jste zde a děkuji vám za to, že jste zde fyzicky, eh, což je eh, poměrně logické v této době. Eh, vy jste hovořila o tom, v jakém důležitém okamžiku přichází německé předsednictví a pokud jde o rozpočet, tak když to srovnáme ta čísla s tím, jak to vypadalo poslední dva roky, tak si myslím, že jsme poměrně na dobré cestě takže s těmi čísly se dá víceméně souhlasit. Já bych si přál, aby rada eh, co nejdříve se rozhodla Eh, je také potřeba respektovat Lisabonskou smlouvu. To znamená eh, respektovat právo parlamentu na spolurozhodování u otázek, jako je capping nebo flexibilita mezi pilíři. To nemůže rada rozhodovat eh, sama o těchto otázkách rozpočtu. Pokud jde o SZP, tak vy jste řekla velice důležitou větu, že zemědělská politika je politikou pro zemědělce. Na to často zapomínáme v té debatě, kterou momentálně vedeme v parlamentu mezi námi a výborem pro životní prostředí, je to pro tuto situaci eh, symptomatické, že mnozí se domnívají, že eh, zemědělská politika se čím dál víc má měnit v politiku životního prostředí a klimatu. Tak to ale podle mého názoru není. Všichni si musíme uvědomovat, eh, že i v zemědělství potřebujeme prvky udržitelnosti. Takže musí to být i politika pro zemědělce a musí to tak zůstat. A pokud jde o strategii Farm to Fork, tak mě částečně udivuje povrchnost této strategie a její ideologičnost. Já si myslím, že bychom eh, si měli vytvořit trochu eh, odstup. Mnoho z toho, co tam stojí, je velice zajímavé, ale myslím si, že bychom měli opustit tu ideologickou část a najít nějakou eh, strategii, která by pokrývala celý řetězec od zemědělce až po spotřebitele. Takováto strategie je stále hodně farm a méně fork a je třeba zdůrazňovat pozitivní roli zemědělství v boji proti klimatickým změnám. Děkuji. Já musím trošku apelovat na to, abyste dodržovali čas Paolo de Castro za SD. Děkuji, pane předsedo. Vítám paní ministrini. Vítejte, Julie, do našeho výboru pro zemědělství. Jsme velice rádi, že jste zde. My máme velkou důvěru v německé předsednictví a projevilo se to například tak, když jsme před několika dny, respektive paní eh, kancléřka Merklová u nás eh, měla potlesk ve stoje, protože se domníváme, že německé předsednictví skutečně eh, odpovídá tomu, sloganu společně a vyplývá to i z toho videa, které jsme viděli. Tedy půjde mu o solidární Evropu, která může být eh, protagonistou vývoje a v centru musí být naši zemědělci. Ty musí být hlavními protagonisty toho nového období, zelené dohody, Green Dealu a pozornosti k životnímu prostředí a klimatickým změnám. Musíme postupovat spolu se zemědělci, nikoli proti nim. Pouze tak budeme moci učinit velké kroky ku předu v tom eh, směru ekonomickém, ekologickém i sociálním. Ty všechny musí jít ruku v ruce. A my doufáme, že se podaří dohodnout na rozpočtu, na novém víceletém finančním rámci, a také na fondu obnovy Recovery Fund, protože je důležité připomenout, že tento fond bude eh, velice důležitý právě také pro rozvoj venkova. Já bych vás chtěl vyzvat, paní ministrině, abyste se pozorně zaměřila na těch 15 miliard eur, které jsou určeny na rozvoj venkova a které podle plánů komise by měly být dostupné až v roce 2022. Ale jak jste říkala, nová společná zemědělská politika vstoupí v platnost až od 1. ledna 2023. A proto je důležité, aby tyto zdroje mohly být uvolňovány již počínaje příštím rokem 2021 a v roce 2022. Budeme s vámi spolupracovat, paní ministrině, a budeme eh, samozřejmě eh, se snažit doprovázet vaše předsednictví ve vašem úsilí. Eh, samozřejmě je velice důležité, aby Evropský parlament nebyl při těch vyjednáváních obcházen. Děkuji a přeji ještě jednou hodně štěstí. Děkuji. Tak eh, Ulrike Miller se teď bude snažit ještě eh, lépe stihnout čas. Eh, paní ministrině, milá Julie, mám velkou radost, že jste dnes tady s námi a je jasné, že očekávání od Německa jsou opravdu nesmírně vysoká. Já naprosto souhlasím s tím, že společná, u společné zemědělské politiky eh, nám tak trošku eh, dochází čas. Nicméně jde tady o důležité oblasti víceletého finančního rámce. bych byla ráda, kdybychom v červenci našli nějakou dohodu, ale aby byla také zohledněna Lisabonská smlouva a eh, byla bych ráda, kdyby těch 15 miliard z fondu obnovy bylo co nejdříve k dispozici. Pokud jde o strategii Farm to Fork a strategii biodiverzity, tak eh, zemědělci jsou pod obrovským tlakem, eh, panuje mezi nimi frustrace, eh, to nejenom v Německu, ale i ve Francii, tam je také nesmírně vysoká. Když si vezmeme ty strategie a dáme je vedle sebe, tak tam je 50% snížení ochranných postříků rostlin, další procenta ukončení provozu. Mě by tedy zajímalo, jak toho hodláte dosáhnout, toho novou společnou zemědělskou politikou, protože zemědělci zkrátka potřebují jistotu příjmů. Já jsem zpravodajkou pro horizontální nařízení. a chceme, eh, aby ten model se přesunul spíše k měření výsledků. Eh, to je přístup, který já osobně velmi podporuji. Podporujete ho také, protože já si myslím, že pokud se nám to povede takto integrovat, eh, tak eh, znovu eh, zemědělství se získá, získá to společenské uznání, které potřebuje a získá také jistotu příjmů. A zejména spotřebitelům to přinese zabezpečení kvalitními evropskými potravinami a o to bychom eh, se měli všichni společně snažit a já doufám, že to podpoříte. Děkuji a nyní je na řadě eh, Ivan David za ID. Vážená paní ministrině, v revidovaném víceletém fiskálním rámci pro léta 2021 až 2027 komise navrhuje snížit výdaje na společnou zemědělskou politiku o 34 miliard eur. Hovořila jste o rovnoměrné implementaci a já připomínám, že ve smlouvě o přistoupení eh, k Evropské unii byl stanoven závazek Evropské unie do roku 2013 zvýšit dotace východevropským zemědělcům na stejné sazby, jaké dostávají němečtí, francouzští, belgičtí a nizozemští farmáři. V roce 2020 tento závazek není splněn a škrty v rozpočtu určitě splnění těchto slibů nepřinesou. Program z farmy na vidličku eh, povede v případě schválení ke zvýšení nákladů na zemědělskou produkci. To bude mít za následek významné zdražení potravin. Obchodní řetězce to budou chtít kompenzovat dovozy a to povede ke krachu řady domácích zemědělských podniků. Pokud tento krach není cílem, co hodláte udělat proto, E, aby zůstal rozpočet pro společnou zemědělskou politiku na současné úrovni a kdy dojde k naplnění závazku, podle kterého by měli východevropští zemědělci dostávat stejné dotace jako jejich západevropští konkurenti. Děkuji, Martin Hojzling za zelené. Martin Hojzling za zelené. Děkuji, paní ministrině, to byla hrozně hezká slova, ale nebylo to příliš konkrétní, to si musíme říci. Pakliže chcete všechna tato témata v příštích měsících vyřešit však, tak se konkrétnosti nevyhneme. Říkáte z farmy na vidličku a eh, skloubení environmentální strategie, no ale jak to přesně myslíte, to skloubování? Já nevím, chcete něco ponížit třeba o 50%, zbytek navýšit o 50%, říkáte, že chcete dávat 50% rozpočtu na relevantní opatření. No jo, ale to je přece strašně otevřená věc protože e, také se mluví o tom, že 50% se má dát na, na životní prostředí. Já bych byl čekal nějaké odpovědi, nejenom taková hezká slova. Samozřejmě všichni musíme dělat politiku, e, ale zemědělská politika neexistuje ve váku, že ano. Musíme dbát také na biodiverzitu, tady máme zcela konkrétní problém. Na klima musíme pamatovat a zde jsou určité problémy, které zemědělství způsobuje. Opět i zde bych čekal více odpovědí. Také víme, nebo respektive musíme analyzovat, co znamená korona krize. Největší problémy byly v exportních branžích. Nevím, kdo z toho profitoval, jestli regionální struktury nebo třeba nějaké struktury ekologické. Největší problém v Německu je v oblasti pracovních podmínek v zemědělských podnicích. Musíme se dívat na budoucnost práce. Přece kdo nebude zaměstnávat své zaměstnance řádným způsobem, ten by také neměl dostávat žádné peníze z druhého pilíře například. Ehm, dále vy jako německé předsednictví chcete učinit jaksi stravitelnou dohodu s Mercosurem. Ale víte, že k tomu máme určité výhrady. Říkala jste na setkání s vaším eh, kolegou z Brazílie, že musíte mít možnost brát svého partnera za slovo. Já nevím, jestli pana Bolsonara můžete zrovna brát úplně za slovo eh, řekl bych, že by bylo na místě všechno nově vyjednat a nebo to prostě zahodit, protože v této podobě to nikomu neposlouží. Děkuji. Jako další kolega Kožmuk, ECR. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, paní ministrině, také bych vám rád poděkoval, že jste se osobně dostavila do výboru pro zemědělství. Je výborné, že si můžeme pohovořit takto tváří v tvář a je to také snažší. A také vám děkuji za slova, která jste říkala hned v úvodu, že společná zemědělská politika je velice důležitá zvláště v kontextu toho, že musíme nakrmit Evropany. Myslím si, že to je velký úkol, protože to je vlastně téma společné zemědělské politiky. A na takováto slova naši zemědělci čekali, především v době pandemie. Pokud hovoříme o zabezpečení potravinami, nemyslíte si, že rozpočet SZP na příštích sedm let eh, by měl být spíše navýšen než zredukován? Víme, že zemědělci budou muset plnit více povinností. Jak se na toto díváte? A druhá věc, také velice zásadní pro mne, Parlament eh, bojuje za dvouleté přechodné období v SZP. Řekli jsme to v tomto parlamentu velice jasně, ale komise je proti. My ale víme, že tady budou problémy, když nebudeme mít žádné přechodné období. Máme zde dvě velice důležité strategie, biodiverzitu a strategii z farmy na vidličku, spole na stůl. A vy to členským státům uložíte a očekáváte od nich, že připraví plány na implementaci těchto strategií ale není na to čas. Velice rád bych se proto od vás dozvěděl, jak využijete těch 50 miliard z fondu obnovy. Protože Evropská komise říká, že budeme schopni tyto prostředky využívat až po roce 2022. Ale ti zemědělci již utrpěli velké ztráty a rádi by ty peníze používali už teď. Bude to možné? Budete za to bojovat? Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Jako poslední z koordinátorů pan Flanagan za GUE. Eh, Děkuji. Eh, chtěl bych eh, také, chtěl bych vám přivítat. Vítám, zdravím také kolegu Dese. Pro mne a lidi, kteří mne zvolili, je velice důležité, abychom měli úplnou vnitřní konvergenci. Mí oponenti v Irsku hovoří o tom, že plná interní konvergence e, dopadne právě na ty produktivní zemědělce. Já s nimi nesouhlasím. Německo má e, zkušenosti s touto plnou konvergencí, podobně jako většina zemí v Evropské unii. A já se chci zeptat, jaké dopady má ta úplná konvergence na zemědělce a na prostředky, respektive zemědělce, kteří přišli o peníze a na ty, kteří je eh, kteří naopak získali. Také jsem si přečetl váš článek o levném hovězím mase, ale poté, co jsem si ho přečetl, si, se domnívám, že je obtížné eh, zároveň eh, mít levné hovězí a kvalitní maso a e, dovážet e, maso ze zemí Jižní Ameriky podle dohody Mercosur. My již 200 e, tisíc tun tohoto masa dovážíme, další se plánuje. A prosím, neříkejte mi, že to je pouze drobné procento toho, co produkujeme zde v Evropě, protože zde nejde ani tak o tu kvantitu, ale jde o tu kvalitu. A je otázka, jak s tím můžeme, jak tomu můžeme konkurovat, pokud to nebude cenou. Děkuji, tím jsme skončili s kolečkem koordinátorů. Eh, teď máte zhruba pět minut, paní, předsedkyně, eh, paní ministrině, abyste odpověděla. A myslíte všechno dohromady pět minut? Ano, všechno dohromady. Děkuji. K Herbertu Dorfmanovi zcela souhlasím s farmy na vidličku. To musí být částečně hodně jaksi nekonkrétní otázka. Má to být spíše takový popis přání k panu Heuslingovi. Ehm, on hovořil o minus 50% na prostředky na eh, ochranu plodin, no to sice ano, ale jaký je benchmark? Znamená to za každou zemi nebo průměrně? A proto je velice důležité, eh, abychom hovořili velice konkrétně u SZP a komise v rozhovorech eh, hovořila o velice podobných věcech, například abychom měli také studii dopadu. Paulo de Castro Děkuji vám za otázky. Já jsem si zapsala téma, no, Green Deal, to je jasné, ale říkal jste eh, u toho fondu, že peníze musí přijít dřív. Tam je tak trošku logický předěl. Když na jedné straně máme dva roky přechodnou dobu a eh, Teď je tedy hodně složité představit si, že by strategické plány byly k dispozici k prvnímu první 2021, Eh, plány členských států musí komise totiž nejdříve schválit a pokud komise bude pracovat podle strategických plánů nebo na základě strategických plánů z eh, farmy na vidličku a ty plány ještě neexistují, no tak eh, se honíme za vlastním ocasem tak trošku. A jsou to v podstatě úplně, úplně, různé, úplně různé kotlíky a peníze ve finále nedostaneme. Ulrike Miller. Otázka byla měření výsledků. Eh, spíš měření výsledků místo orientace na proces. To je samozřejmě velice oblíbená otázka. Eh, musíme si uvědomit, že zde trošku platí princip všechno nebo nic. Podívejte se, jak na tom jsou zemědělci ať už to bude vypadat e, jakkoliv, tak e, se budeme zlepšovat pouze, pokud budeme měřit výsledky. A zemědělec navíc potřebuje nástroje, kterých se bude moci přidržet. Jinak to bude mít velice složité. Samozřejmě Evropané tedy tím pádem potřebují obojí. Tedy pouze vytváření dalších nástrojů nebo pouze vytváření zaměstnanosti to ničemu nepomůže. Ivan David, externí konvergence, já to vezmu na jednou s eh, Lukem Flanaganem. On o té konvergenci také hovořil. Pardon, interní, nikoli v externí konvergence, opravuje se paní ministrině. To jsou důležitá témata, kde říkáme jasně jako předsednictví rady, že to nebude pouze protlačování německé pozice. Naším úkolem je býti upřímným zprostředkovatelem. V rámci vnější konvergence to je velice citlivé téma pro všechny členské státy, protože jde o přerozdělování a jsou argumenty, které hovoří o přizpůsobování přímých plateb a hovoří o eh, rozrůznění přímých plateb, jiné argumenty, takže eh, hovoříme tady o nějakém zvýšení o 50% a tím se samozřejmě budeme velice intenzivně zabývat. Dále Martin Heusling, jsem velice eh, ráda, že byste mě byl rád poslouchal celou hodinu. Bohužel je velice složité v 15 minutách nějak předjímat otázky, které vůbec nezazněly. Ale eh, mě by zajímalo, co jste přesně myslel, protože ani vy jste nebyl úplně konkrétní. Ehm, vy jste hovořil o tom, že kdo nebude řádně zaměstnávat své zaměstnance, neměl, mi, neměl by dostávat žádné příspěvky z druhého pilíře. To si myslím, že musíme skonkretizovat, protože se musíme zaměřit na otázku různých členských států. Minimální plat v Německu je něco jiného než minimální plat jinde. A nesmíme si tady myslet, že můžeme všechno vyřešit jedním šmahem pro všechny. Situace zemědělců v Evropě je složitá prostředky na ochranu plodin. Jak to budeme řešit? No, to je otázka na komisi. My jsme e, neformulovali to s těmi 50% snížením. Samozřejmě já souhlasím s podporováním strategie z farmy na vidličku, to ano. Například nové chovné metody, to je také velice důležitá součást tohoto programu. A v tom smyslu si myslím, že je velice důležité, abychom e, jasně definovali, z čeho těch 50% redukci vezmeme protože eh, z farmy na vidličku to zajišťuje také potravinovou bezpečnost, eh, tedy zajištění dodávek potravin. Takže to je takový trošku protimluv, který musíme vyměřit, eh, vyřešit, protože když budeme hovořit o redukci o 50%, no tak nevíme, zda to je dodatečných 50% nebo jenom 50% a tak dále. Mercosur, to je velice důležité téma, hovořil o něm i Luke. Dohoda s Mercosurem není ratifikovaná. Mercosur je víc než pouze Brazílie, to si musíme říci naprosto jasně. A myslím si, že hovoříme-li o Mercosuru, o tom lze hovořit i s komisařem Timmermansem. Tedy přání, že nějakými dohodami budeme mít pozitivní vliv, že tady spolu budeme více hovořit o společných standardech, normách a tak dále, to by nemělo být pouze formální přání, ale ukazuje se, že zejména v těch jednáních, která jsme zatím vedli například k otázce odlesňování, eh, nelegálního, nelegální těžby dřeva a tak dále, že právě v Brazílii eh, toto nikoho nezajímá. Podíváme-li se na naše zemědělce, někde se používají eh, prostředky na ochranu plodin, které nejsou povoleny. Ehm, otázka je, jaký to má celé dopad na konkurenceschopnost, na dodatelské řetězce a tak dále. A na to se musíme zaměřit. Takže ehm, já se s brazilskými kolegy setkám a rozhodně i o tom to budeme mluvit. Potom měl otázku pan Kužmiuk ohledně strategických plánů. Eh, logicky to do sebe úplně nezapadá. Vy jste se ptal, jakým způsobem to můžeme vyřešit. Jde o strategické plány členských států po těch dvou letech, po tom přechodném období. Eh, pro mne je důležitá také ta druhá otázka, zda bychom v rámci těch dvou let nemohli eh, zemědělskou politiku ozelenit v tom smyslu, že bychom vzali třeba, já nevím, 15 miliard euro použili je jako čerstvé peníze, jako o tom hovořili ostatní, jako komisař Timmermans a tak dále, že bychom třeba měli zelenější politiku, což tedy není partajně politická otázka, jde čistě o otázku ekologizace například, nebo různých pobídek v dané oblasti. A na závěr, ano, ještě levné hovězí, jak říkal Luke. No, k, kon, konkrétně k levnému hovězímu nevím o tom, že bych něco říkala. Teď hovořím čistě jako německá ministrině životní pros, životního prostředí. Um, v rámci individuálního obchodu se e, obchod s masem nepoužívá jako stěžení téma, zapadá do toho spousta dalších otázek jako blahobyt zvířat a tak dále. E, v zásadě finální cena musí e, generovat dostatečnou přidanou hodnotu. I to považujeme za důležité. Děkuji vám mnohokrát. Teď se dostáváme k druhému kolu otázek. Na začátek má slovo Petr Jar, EPP. Jedna minuta. Děkuji vám, paní ministrině. Já jenom eh, bych chtěl položit doplňující otázku. Eh, pokud jde o strategii eh, Farm to Fork, tak tady si myslím, že ještě je potřeba, aby byla v praxi chápána. Pokud jde o fond obnovy, tak eh, nemyslím si, že by měl být zahrnut do našeho rozpočtu. Je ale potřeba dávat pozor na to, aby docházelo k podpoře venkova z těchto prostředků a musíme eh, dávat pozor na to, aby eh, ostatní části toho fondu nebyly zcela pominuty. A co si myslíte o tom, že zemědělství eh, jakožto sektor by mělo být také eh, zapojeno eh, do obchodu, pro, aby by mohly být aktivovány finanční prostředky. A poslední otázka. Momentálně se hovoří o tom označování pro spotřebitele ohledně ekologické stopy, ohledně přidané hodnoty, ohledně životních podmínek zvířat. Bylo by dobré to na evropské úrovni více harmonizovat? Děkuji. Eh, Marian Lecho za SD. Děkuji moc krát za slovo, vážená paní ministrině. Já mám dvě konkrétní otázky. První otázka. Vy jste několikrát hovořila o ochraně zvířat a jedna z důležitých oblastí je eh, nařízení o eh, přepravě zvířat. Během svého působení v radě v německém předsednictví eh, budete se pokoušet posunout toto téma vpřed, protože nikde jinde nejsou zvířata tak málo chráněna, jako například eh, na lodi nebo v kamionu. Eh, hodláte za to převzít odpovědnost. Evropský soudní dvůr zcela správně prohlásil, že e, Evropa je zodpovědná za zvíře až do e, koncového destinace, což se ale často porušuje. A další otázka, e, pokud jde o, to, to, to, to už říkal pan Heusling, sociální architektura zemědělské politiky. Včera na schůzi stínových zpravodajů jsem o tom hovořila. Ano, paní ministrině, bojujeme za to, aby v budoucnu se um, neplatilo na národní úrovni, a uh, takovýto zemědělci potom nemohou dostávat peníze z Evropy. Já si myslím, že potřebujeme od vás jasné ujištění, protože není možné, aby se porušovala národní sociální práva, ale z Evropy dotace plynout mohly. Já doufám, že jste v tomto na naší straně. Děkuji a nyní uh, Elzika Tajnen za Renew. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, chtěla bych vám poděkovat za dobře naplánovanou, ambiciózní a solidní agendu vašeho předsednictví. Já jakožto zpravodajka přechodného nařízení se těším, že spolu toto téma dokončíme a chtěla bych zmínit několik věcí, které s tím souvisejí. Musím vyjádřit své hluboké zklamání a politování, že komise nám pohrozila, náš spoluzákonodárce nám eh, pohrozil eh, v rámci trialogu, že stahne tuto důležitou legislativu, pokud bychom eh, trvali na dvouletém přechodném období. Komise by si neměla eh, zahrávat s budoucností zemědělců. Naši lídři budou brzy rozhodovat o víceletém finančním rámci a fondu obnovy což poté schválí parlament. A já bych chtěla upozornit, eh, že je třeba eh, ten eh, negobox aktualizovat a uvést ho do správných proporcí, tak aby ty jednací nástroje byly v souladu s výzvami tohoto období. Jsem si jistá, že Charles Michel, jakožto předseda, je připraven upravit jednání podle dohody mezi radou a parlamentem. A chci se zeptat, jak zajistíme, že veškeré prostředky pro obnovu budou dostupné během toho přechodného období, protože eh, samozřejmě covidová krize měla negativní dopady i na tento sektor. Děkuji. A eh, nyní má slovo Ansander za EPP. Could you please press the speak button? Zmáčkněte prosím. Zmáčkněte prosím tlačítko speak. Oui, bonjour. Ano, dobrý den, slyšíte mne? Slyšíme vás a vidíme vás. Mluvte prosím hezky na hlas. Vidíme vás a slyšíme, ale bohužel velice nekvalitně. máme teď nějaký problém, takže An dáme eh, na čekací listinu a pak jí dáme slovo ještě později. Máme špatné spojení, zkusíme to ještě později. Nyní Klara Aguilera za SD. Eh, tardes. Hezké odpoledne, paní ministrině, přeji k všem krásné odpoledne. Já vám chci samozřejmě popřát eh, mnoho úspěchů celému německému předsednictví a chtěla bych zmínit některé aspekty, které již zmínila i paní Katajnen. Především se chci zeptat, co si myslíte o té eh, krizové reformě, o řízení krizí a reformě společné zemědělské politiky. Eh, tam se hovořilo o tom, že by to nemělo být eh, spojené s omezováním přímých plateb. Eh, také v tom přechodném nařízení se zasazujeme o autonomní charakter tohoto nařízení. Takže co si myslíte o, o, o tom, jak naložit krizí a jak to propojit případně s omezováním přímých plateb. A potom se připojuji k otázce paní Katajnen k těm dvěma rokům a k tomu, že komise trvá na jednoletém přechodném období. My bychom byli rádi, abyste jménem německého předsednictví eh, jasně tuto otázku položila komisi. Děkuji. Děkuji. Eh, nyní má slovo paní Bizoto z EPP. Buongiorno, Dobrý den, pane předsedo. Vítám paní ministrini. Budu hovořit zcela jasně. Já říkám ne, na těch, ne těm novým eh, dohodám o volném obchodu, takže nesouhlasím s Mercosurem. A pokud eh, jde o udržitelnou eh, produkci z toho ekologického pohledu, s tím samozřejmě souhlasím, ale musí to být udržitelné také z pohledu ekonomického, protože jinak ve jménu ochrany životního prostředí budeme uzavírat podniky zemědělské. Jsem o označování původu a jsem eh, proti tomu označování eh, výživových hodnot, něco jako Nutriscore a podobná schémata. A chci se zeptat, jak hodnotíte italský návrh eh, toho eh, označovacího systému, který je mnohem koherentnější eh, s tím programem s farmy na vidličku, který právě Itálie navrhuje. Obávám se, aby ta strategie biodiverzity spíše než jaksi, aby byla příležitostí, aby se nestala pro spotřebitele problémem. Děkuji. Dank als nächster Kollege Ger Děkuji, nyní pan Guerrero za zelené. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministrině, já bych eh, vás chtěl pochválit za to, že jste zahájila v Německu debatu o plném danění eh, masa a mohlo by to jak si eh, přispět eh, třeba k nějaké eh, dani, která by se pak uplatnila na dobré životní podmínky zvířat, na jejich zlepšení. Také je třeba zdůrazňovat, že ekologická problematika je velice svázaná s nadspotřebou hovězího masa. Musíme přestat financovat masný průmysl Chci se zeptat, zda budete podporovat zvýšení ceny masa v Evropské unie a určité e, zdanění v rámci té strategie s farmy na vidličku. A pak se chci ještě e, zeptat e, na iniciativu, která, na petici občanů, která zakazuje chovy v klecích a chci, bylo tam několik milionů podpisů a chci se zeptat, zda Německo bude toto podporovat. Děkuji. Děkuji, zkusíme ještě jednou Ansander, prosím. Anne Appuyez sur le bouton speak, s'il vous plaît. La parole est à vous.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 Bohužel zdá se, že spojení se přerušilo. Wir müssen später dann nochmal äh, versuchen. Tak zase to musíme zkusit později, takže slovo má kolega Amaro. Yeah. Als nächstes der Kollege Amaro. Tak teď kolega Amaro. Ähm, äh, v tom případě paní kolegyně Aguilar za ECR. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, vítám vás a děkuji mnohokrát, že jste přišla mezi nás. Eh, nedávný průzkum Kopa Kočeka mezi francouzskými, italskými a německými zemědělci ukazuje, že eh, mnozí z nich jsou znepokojeni určitými eh, dezinformacemi o pesticidech. Ve Španělsku se domnívají, že eh, strategie z farmy na vidličku je v podstatě takovou ranou dozad a už chtějí výjít do ulic, protože naprosto s tou situací nesouhlasí. V souvislosti s covidovou krizí po vás žádám, abyste si uvědomila, jak velkou úlohu hrají zemědělci také v té klimatické problematice. Německo má před sebou určitě hodně výzev, ale především je to reforma SZP ale zemědělci by také měli mít k dispozici určité nástroje. A já se chci zeptat, co uděláte pro to, abyste e, přesvědčila Evropskou komisi, aby e, předložila nový rámec na New Breeding Techniques. Francie začíná také upravovat e, nové typy mutageneze a může to být v podstatě ohrožení společného trhu, protože zde nemáme jasnou jednotnou legislativu a jak eh, se na to dívá vaše, váš eh, německý kolega, pokud jde eh, za, pro životní prostředí, zda sdílí vaše... Děkuji. Nyní má slovo paní kolegyně Alijeva Elizariňu. Thank you, Chair, Minister Klo. Děkuji mnohokrát. I'm so glad to hear... Děkuji. Já jsem velice ráda, že rozvoj venkova a to, aby venkovské oblasti byly odolné do budoucnosti, je součástí německého předsednictví. Chci se zeptat, jak jaká opatření německé předsednictví navrhne vedle těch, která jsou již stanovena ve společné zemědělské politice a jak se zasadí o podporu komplementarity evropského financování na digitalizaci a inovaci ve venkovských oblastech, tedy jak v oblasti veřejných, tak soukromých financí. A za druhé se chci zeptat na vázanou podporu a přímé platby. Mohla byste nám říci více o pozici německého předsednictví k této věci? Děkuji. Tak, teď nám vypadla, ale otázku stihla položit. Takže slovo má kolegyně Avram za SD. Danke. Frau Ministerin, ich bedanke... Děkuji, paní ministrině. Já vám děkuji za příležitost k této diskuzi a děkuji také eh, za to, že jste nám tak laskavě k dispozici. Já bych chtěla upozornit na problém, který z mého názoru eh, se netěší dostatečné pozornosti, ale přitom na něm závisí celá budoucnost evropského zemědělství a to je krize pracovní síly. V posledních 15 letech eh, Evropa eh, už přišla o 30 pracovních sil v zemědělství. Eh, hovoříme nejenom o pracovnících, ale také o firmách. Čím dál více lidí opouští zemědělský sektor, což se týká i biozemědělství je to kvůli neférové konkurenci třetích států, drahých, drahým úvěrům, eh, v mnoha zemích, včetně Rumunska, nedostatečné přizpůsobení eh, klimatickým změnám, nedostatečná odolnost a neochota bank se přizpůsobovat, eh, čím dál přísnější požadavky z Bruselu a také to, že mizí zemědělské školy. Nová zemědělská politika by měla obsahovat eh, také eh, opatření v tomto ohledu, která ale nepostačují. Proto se vás ptám, co považujete za nutné podniknout, abyste zajistila, aby v roce 2050 eh, jsme stále ještě měli nějaké zemědělce, zemědělské podniky a vůbec nějaký zemědělský sektor. Děkuji a přeji hodně štěstí. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Marine Mortler za EPP. Děkuji, eh, pane předsedo, vážená paní ministrině, eh, milá Julie. Eh, už mnoho se tu hovořilo o byrokratické zátěži a o její redukci v rámci SZP. To by mohlo být vaším cílem. Dále hodně se hovoří o té, o těch farmách, o farm, ale málo se hovoří o fork. Neměla by se ta debata vést opačně, eh, neboli eh, hovořit o systému fork to farm? Za třetí, méně ochranných prostředků rostlin, eh, méně hnojiv, nové šlechtitelské techniky, tak to moment, momentálně si myslím, že to nestačí jako, jako vize, eh, jako pozice pro naši budoucnost v Evropě. Potom eh, eh, máme různé porušování předpisů a tak dále. Jak hodláte v budoucnu eh, dát zemědělcům nějakou perspektivu, nějakou víru eh, v evropské politiky? Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Bompár za GUE. Merci. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, paní ministrině. Víte, že Německo je jedním z hlavních producentů vepřového masa v Evropě. Eh, vaše eh, země má asi 8 milionů vepřů a žijí eh, často podle evropské legislativy i v nelegálně malých prostorech. Vy jste přijali legislativu, kde by do osmi let měly být ukončeny klece nebo ty velice malé prostory pro vepře, i když různé organizace kritizují tento zákon, že je zcela nedostatečný. V celé Evropě se u všech živočišných druhů apeluje na zákaz klecových chovů a máme zde eh, petici, která má více než eh, milion 600 eh, tisíc, milion 600 tisíc podpisů, z nich většina z nich jsou podpisy německé. Chci se vás zeptat, zda budete podporovat přechod na chovy, které nebudou klecové, které budou respektovat přirozené potřeby a dobré životní podmínky zvířat a budete na to apelovat i mezi eh, svými eh, kolegy z jiných evropských států. Děkuji. Dank als nächstes der Kollege. Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Bogovič za EPP. Eh, good afternoon. Dobré odpoledne. Covidová krize ukázala, že náš evropský potravinový systém je odolný Bohužel kvalita zvuku je velice špatná. V některých eh, eh, zemích nebo některých aspektech se eh, zdá, že to z... zemědělství bylo v lepším stavu v té předchozí době. V současnosti zde máme různé nové nástroje v oblasti digitalizace, Eh, e-learning, teleworking. A já se chci zeptat na následující. Eh, vy hovoříte o tom, že venkovské oblasti musí být připraveny na budoucnost. Budete tedy podporovat koncept eh, Smart Regions, inteligentních regionů, na kterém pracujeme i v Evropském parlamentu? A budete se zasazovat o to, aby Fond regionálního rozvoje skutečně podpořil rozvoj venkovských oblastí? Děkuji. Dann versuchen wir es Děkuji, tak zkusíme po třetí kolegyni Ansander. Prosím. Es klappt dann wieder nicht. Merci, j'espère que... Děkuji. Myslím, že teď už to fungovat bude. Paní ministrině, prošli jsme bezprecedentní krizí, která nám připomíná, Eh, jak jsme ohroženi v oblasti sociální, hospodářské i klimatické. Svět je stále nestabilnější. Parlament již od roku 2017 hovoří o tom, že je třeba zreformovat mechanismus řízení v rámci SZP. My jsme si Eh, přáli, aby se to rovněž objevilo v rámci přechodného nařízení. Tato debata byla odložena až poté, co se lídři shodnou na víceletém finančním rámci. A já se chci zeptat, zda jste připravená angažovat se v té debatě, postavit se zde na stranu parlamentu. Pokud jde o reformu společné organizace trhu, parlament zde také předkládá ambiciózní návrhy v oblasti řízení trhů a nástrojů řízení jednotlivých odvětví. A i zde bych se chtěla zeptat, zda jste eh, připravena zahájit v radě skutečnou debatu o těch eh, společných nástrojích reformy zemědělských trhů. Děkuji, tak na potřetí jsme měli úspěch. A nyní paní kolegyně z za SD. Děkuji, doufám, že mě vidíte a slyšíte. Paní ministrině, děkuji mnohokrát, že jste mezi nás přišla a přiměte, prosím, mé upřímné přání úspěšného německého předsednictví. Evropská komise by měla připravit, eh, zveřejnit sdělení o dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti. Mělo by to být eh, v prvním semestru příštího roku. A to bude, eh, potom bude následovat veřejná konzultace já tuto iniciativu velice vítám, protože musíme zajistit, že naše venkovské oblasti budou atraktivní, udržitelné a mm, přitažlivé především eh, pro mladé lidi, ale i pro staré lidi. Musíme bojovat proti odcházení lidí z venkova. Je to důležité nejen pro vyvážený rozvoj eh, územní v Evropské unii, ale je to velice důležité také pro uchování naší biodiverzity a dlouhodobé udržitelnosti. Samozřejmě že rozvoj venkovských oblastí musí být na základě integrovaného přístupu, na kterém se podílejí veškeré politiky. Není ale pochyb o tom, že zemědělství a společná zemědělská politika jsou e, nezbytným prostředkem pro dosažení tohoto cíle. A chci se e, zeptat, zda to tedy, e, respektive jsem ráda, že to je jedna z vašich priorit a chci se zeptat, jaké konkrétní akce Eh, budete během vašeho předsednictví v tomto ohledu podporovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Limer za ID. Tak nejprve děkuji paní ministrině za vaše informace. Německá vláda v programu svého předsednictví se, se staví zcela jasně za cíle zeleného dílu a strategie biodiverzity, právě tak jako Farm to Fork. Navzdory tomu jste dnes poněkud, což je poněkud zajímavé, o tom skoro neho, nehovořila. 26. listopadu loňského roku jste nicméně před zemědělský řekla, je potřeba, abychom dostatečně hovořili o zemědělství a chceme, aby tady panovala spolehlivost a e, zejména, e, aby se lidé zemědělství rozuměli. E, jste toho názoru, že Evropská komise může něco takového zařídit, že máte dostatečné expertní expertní kompetence. E, dobrá politika není říkat každému, co chce slyšet. A e, korona krize umlčela sice zemědělce, nicméně teď e, hovoří opět hlasitěji. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Tylimec za zelené. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, paní ministrině. Děkuji, že jste zde. Už tu dnes zaznělo, že máme problém s eh, využíváním přírodních zdrojů, je to, máme Zejména jde tedy o eh, dobré podmínky zvířat, eh, Nicméně tady se nemění téměř nic v oblasti chovu zvířat v novém plánu. Hodláte na radu nějak zapůsobit v tomto ohledu? I strategie Farm to Fork, kterou jste zmínila, je poměrně slabá co do ochrany zvířat. Jaká je vaše pozice k využívání veřejných peněz na podporu eh, produkce masa? Je to v tomto kontextu eh, klimatické a eh, zdravotní krize naprosto absurdní, nebo ne? Vaše předsednictví slibuje nové přístupy přístupy k ochraně zvířat a označování. Eh, hodláte eh, na evropské úrovni eh, dělat tedy totéž, co na národní úrovni? Pokud jde o označování živočišných produktů, eh, tak na to je pouze jediná účinná metoda a sice eh, musí to být závazné a spotřebitelé i na vajíčkách musí na první pohled poznat, jak bylo zacházeno se zvířaty a nejenom zda eh, byly klece o 20% větší nebo menší. Děkuji. Děkuji a nyní pan Jeremy Deserl za Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Paní ministrině, pro dosažení cílů, které si stanovíme ve Green Dealu, nebo které budou stanoveny ve strategii Farm to Fork nebo ve strategii pro biodiverzitu. Tam bude třeba eh, podpory lidí v zemědělství, kteří ji budou realizovat. A ta situace těchto lidí je velice negativní, pokud jde o věkovou strukturu. 55% mají 55%, více než 55% je více než 55 let a pouze 5% je méně než 35 let. Evropské instituce musí definovat jasnou strategii obnovy zemědělské populace protože jinak veškeré naše cíle i v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, a zde si myslím, že jsou někteří kolegové příliš eh, přísní, pokud eh, jde o to, jak zemědělci nakládají se zvířaty. Nicméně, abychom eh, se mohli soustředit na biodiverzitu a dobré životní podmínky zvířat, tak potřebujeme ty zemědělce. Takže jednou z priorit by měla být právě ta generační obnova a to není otázka, to je jaksi e, připomínka, je třeba nalézt řešení, jak ukončit tento katastrofický demografický stav. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jako další kolegyně z Chrajer Pierik EPP. Appuyez sur le bouton speak. Could you please press the speak button, madame? Anni, ja, jetzt. Ja? Ja. Okay. Voorzitter, dank. Minister, hoe gaat u naar de coronacrisis ook onze dieren? Děkuji. Pane předsedo, dobrý den, paní ministrině. Hovoříme zde o velice ambiciozním eh, programu a o tom, jak eh, zlepšit modely v rámci potravinového řetězce. Bohužel spojení bylo přerušeno. Co? jetzt ist der Kontakt. Tak, tam asi vypadl kontakt. Yeah. We are, you are, you are back. Nebylo vás 10 sekund slyšet, takže můžete pokračovat. Er komt een recessie met werkloosheid op ons af door de coronacrisis. Hovořila jsem o koronavirové krizi, o velice negativních eh, dopadech i na sektor eh, masa, ale je třeba zaměřit se na ten eh, výrobní model. Zemědělec nemůže pracovat, pokud nic nevydělává a je zadlužený. U nás v Nizozemsku máme velký problém, že zemědělci už vlastně politice příliš nevěří. Děkuji mnohokrát. Jako další kolega Oleka z SAD. Thank you, thank you, Chairman. Good afternoon, everybody. Dear Minister, thank you for being here today. We cannot see you. Please put your camera. Bohužel vás nevidíme. Eh, zapněte si kameru, ale pokud chcete jenom bohužel tlumočníci nemohou eh,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 Vielen Dank. Ähm, dann... Děkujeme mnohokrát. A teď tady zkusíme eh, ještě kolegyně Amaro, eh, pana kolegu Alma, pokud nebude s videem, tak se nebude tlumočit. Can you hear me? Can you... Ah, bad connect. Slyšíte mne? Ano, ale spojení je velice špatné. Můžete prosím hovořit hlasitěji?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 Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát vám, paní ministrině, za prezentaci. Děkuji vám za představení vašeho předsednictví. Hovoříme o e, novém Green Dealu, hovoříme o pesticidech a celé řadě dalších věcí. Objevuje se zde nápad kompenzovat ztrátu příjmů u zemědělců. Další věc je ta externí konvergence. Polští zemědělci stále čekají na to, kdy konečně dostanou přímé platby na úrovni toho, jaké dostávají ostatní. Má se hlavně jednat o jakousi kondicionalitu pro malé zemědělské podniky do 10 hektarů. A Myslím si, když už hovoříme o penězích, tak si myslím, že by se hodně peněz mělo dávat na inovace v SZP a také by se měly dávat peníze na, e, tedy ze soudržnosti by se měly dávat peníze na venkovské oblasti. Myslím si, že zemědělské venkovské oblasti musí zůstat i nadále života schopné. Děkuji mnohokrát všem řečníkům. Jsme na konci tohoto kolečka otázek. A teď bude ten umělecký kousek paní ministrině, která nám zodpoví co nejvíce otázek v nějakých 10 až 12 minutách. Je jasné, že všechno se jí zodpovědět nepodaří, ale alespoň se o to pokusí. Děkuji, Norberte. Musím říci hned na úvod, že eh, na 22 nebo 23 řečníků nelze reagovat detailně, ale dělám si poznámky všech vašich otázek Eh, je mi jasné, že nám chcete sdělit, jaké jsou problémy u vás. A vidíme na té škále příspěvků, jak široký máte záběr že by Německo všechno toto zvládlo vyřešit, to není realistické. Ale taková je rozmanitost Evropy. Pokusím se odpovědět v několika hlavních okruzích a pak uvidíme, co nám ještě zbylo. Nejprve tedy to přechodné nařízení, eh, o tom hodně hovoříte, to beru na vědomí. Musíme jasně říci, že otázka byla, eh, jak se k tomu staví Německo. Já samozřejmě neustále tak trošku skáču mezi eh, svou pozicí jakožto německá ministrině a mezi tou pozicí jakožto zprostředkovatelka pro všechny. Za Německo vám mohu říci, že tu dvouletou přechodnou dobu podporujeme. Je to logické, protože potřebujeme čas na předložení strategických plánů, na jejich schválení a odsouhlasení. Cokoliv jiného by bylo iluzorní. A e, z tohoto hlediska si dám pozor na to, aby rada nedocházela k žádným závěrům, které budou proti tomu dvouletému přechodnému období. Konec konců, my jsme v té věci již kontaktovali kancelář spolkového kancléře a zahraniční kancelář u nás v Německu. Dále, eh, ta takzvaná červená architektura, to se mi docela líbí, máme zelenou architekturu, tak teď ještě červenou architekturu eh, je jasné, že pravidla EU nelze tak nějak pouze vyřadit z provozu. To napojení plateb na sociální kritéria, no, sociální kritéria to je národní zodpovědnost. A to se určitě jen tak nezmění. Samozřejmě je to pouze nápad v této fázi a zatím se nepředpokládá, že by se v té oblasti něco měnilo, protože to jsou národní otázky. Blahobyt zvířat, doprava zvířat, ochrana zvířat, to všechno spolu souvisí. Tedy dodržování těchto předpisů a jejich prosazování. To je naprosto rozhodující je otázka, zda zde máme deficit regulační nebo deficit implementační. A k tomu máme nejrůznější příklady, co se týká implementace právních předpisů a úřední kontroly. Za to jsou v první linii zodpovědné členské státy a komise. V závěrech z prosince 2019 to víte, Rada komisi a členské státy vyzvala k tomu, aby našli řešení co do prosazování těchto platných pravidel a co do usnadnění té implementace. Bereme také na vědomí, že e, Evropský parlament e, má také vyšetřovací výbor, který má přeskoumávat porušování předpisů. E, budeme to velice pečlivě sledovat, tedy tu, tu práci tohoto výboru. Rada řekla, že předpisy v oblasti ochrany zvířat lze aktualizovat a dále rozpracovat ve světle nejnovějších poznatků, aby tedy byly aktuální. Hovoříme-li o ochraně zvířat během dopravy, no tak ono nejde pouze o to, že v létě je moc horko. Je to skutečně velice palčivé téma. Vyzvali jsme komisi k tomu, aby to nařízení aktualizovala, přepracovala. Já velice vítám že tato práce patří do té strategie z, vidli, eh, z farmy na vidličku. Ehm, eh, samozřejmě také hovoříme o době trvání dopravy zvířat, tedy o vzdálenostech, to je také velice ošemetné. A eh, i k tomu se objevují nejrůznější názory. Já jsem otevřená co do té diskuse o době trvání dopravy. Víte, že ta diskuse je hodně variabilní, jsou zde nejrůznější názory na to, jak daleko je možné zvířata přepravovat nebo za jakých teplot a tak dále. Konec konců i u nás v radě se otevírají obrovské nůžky. Eh, my počkáme na eh, studii dopadů, kterou oznámila komise. A eh, věřím, že i, i vy nám v tomto můžete pomoci. Zda by například nebylo možné místo živých zvířat přepravovat pouze těla a nebo jednotlivé již zpracované kusy masa. To jsou samozřejmě všechno otázky, které budou zhodnoceny na příslušných grémích a poté bude rozhodnuto. Dále zde byly otázky eh, další ke zvířatům a vidíte, že, se to všechno, že to všechno souvisí se vším, tedy ochrana zvířat, blahobyt zvířat, z hlediska eh, toho tématu, jak, se, jak si očerňují zemědělci v, tom, v této souvislosti. Velice rychle se stává, že zemědělci Eh, jsou označováni za eh, tyrany zvířat, objevují se petice se spoustami podpisů, což samozřejmě nevypovídá nic o kvalitě argumentů v daných peticích, ale eh, stává se to. Musíme se zaměřit na otázky, jak například můžeme podpořit mladé lidi, zmínil to francouzský kolega, jak můžeme mladé lidi aktivizovat v tom, aby se stali zemědělci, Eh, pakliže budou zemědělci takovými těmi otloukánky, ať už z konkurenceschopnostního nebo z jiného hlediska protože my nejsme eh, samozřejmě uzavřený prostor na evropském kontinentě, jsme v globální konkurenci a pokud jsme pro udržitelnost, tak jde o blahobyt, ekonomiku, sociální otázky a všechno dohromady. To znamená, že chceme mít ve venkovských prostorech podniky a zemědělce, kteří tam podnikají. Takže je to skutečně otázka všechno nebo nic. A to je otázka doslova a písmene smrtelná pro celou řadu zemědělců. Například to e, zabíjení kohoutků. E, my to řešíme v Německu, řeší se to ve Francii. E, společně s francouzským kolegou jsme řešili, že e, s tímto skoncujeme, že v Německu předložíme zákon, kde se zakáže zabíjení kohoutků. Eh, ale v Evropě zkrátka jsme jeden trh, potřebujeme alternativy. Eh, například se říká, eh, že pokud někdo s něčím takovým to skončí a nebudou existovat alternativy, tak budou, tak budou problémy. Takže musíme najít alternativy a poté můžeme něco zakázat. Samozřejmě v okamžiku, kdy něčeho dosáhnete, okamžitě řeknou některé nevládní organizace, to ale nestačí, musíte jít ještě dál. A já si myslím, že musíme být k sobě upřímní, zda ta pravidla společně chceme mít, anebo ne jsme eh, také, tedy když se sejdou lidé, kteří mají rádi maso, tak jistě mají alespoň něco společného, ale nás je daleko více a musíme se shodnout na daleko širších otázkách. Tedy já říkám, že například i za Německo se zabíjením kohoutů skoncujeme. Eh, podobné to je u například různých hybridů rostlin eh, a tak dále a tak dále. To, je tak, to jsou také velice složité otázky. Eh, klecové chovy, Eh, co se týče klecových chovů a eh, vůbec chovu zvířat obecně, to je samozřejmě otázka, kterou nejlépe budeme muset vyřešit společně v Evropě. Eh, chodí za mnou eh, podniky, které produkují vejce, chodí za mnou zástupci různých národních států. Eh, představovat si, že bychom něco takového to prosadili teď a tady a honem, já si myslím, že si všichni uvědomí, že to není naše role, to není náš úkol. Já bych ráda apelovala na všechny, abychom co nejdříve měli jednotné evropské standardy na zlepšení blahobytu zvířat, abychom ty otázky blahobytu zvířat neexportovali jinám do světa, abychom je začali řešit. Já nevím, možná když něco regulujete na národní úrovni, tak můžete klidně spát, ale pak se vám stane něco takového, jako se například stalo u vajec. My jsme u toho označování čerstvých vajec a už tekut eh, jaksi rozbitých vajec, tak eh, jsme dospěli k názoru, že to musíme řešit komplexně, aby se ten problém netransportoval jenom jinam tomu, co říkala tady paní kolegyně vepředu, to budeme muset eh, řešit odborněji. Teď budu hovořit jako německá ministrině eh, zemědělství. Musíme zajistit dodržování evropského práva a evropské právo říká, že my eh, stejně tak jako Holandsko, stejně tak jako Dánsko, které už mají nějakou tu etiketizaci blahobytu zvířat, Jinými slovy, dáváme pobídku k tomu, aby někdo poskytoval více blahobytu zvířatům podle jasných měřitelných kritérií. Eh, chovná etiketizace to je něco jiného. To je aktuální stav. Mnoho lidí nechce více pravidel. Ale například, když si vezmete tu et, e- e- etiketu eco, bio, tak někteří lidé říkají, no já nakupuji pouze to, co má tuto etiketu, jiné věci nekupuji. A e, to vidíme například v Dánsku a Holandsku jako úspěch. Tam, kde je ta etiketa e, e, blahobytu zvířat na nějakém produktu, se konzumenti ptají, proč není i na tom jiném produktu což je jiný přístup a je to úspěch. Takže to je zpětná vazba, kterou dostáváme od komise. Může to být v určitých oblastech považováno za diskriminační opatření, a proto apeluji na to, abychom společně vytvořili evropskou takovouto etiketu. Povinné, to by bylo hezké, ale v rámci toho dotazníku, který jsme e, zadali, jsou země, které zastupují vysoké standardy v oblasti chovu zvířat, ale raději by toto chtěli ponechat dobrovolné. Proč? Protože nechtějí ohrozit své vlastní etikety, které používají. Co se týká osiva, e, otázky konsolidace a reform eh, evropských pravidel pro osivo, toho jsme si vědomi. Sledujeme toto téma s velkým zájmem. V listopadu 2019 Rada přijala jeden ze závěrů, ve kterém vyzývá komisi, aby provedla studii o možnosti eh, eh, aktualizace jednotných pravidel v této oblasti a případně, aby předložila návrh. Ta studie bude pravděpodobně k dispozici ke konci roku 2020. Tolik tedy k osivu. Rada je odhodlána i v této velice důležité oblasti politicky vzato s parlamentem spolupracovat. Někteří z vás jste říkali častěji a chápu, že to říkáte jakožto příslušníci parlamentu, souvisí to s Lisabonem. Mou podporu máte. Já teď tedy nejsem poslankyně, ale od roku 2002 eh, vlastně od roku 2002 až do doby, kdy jsem se stala ministriní, jsem byla poslankyní, takže vás chápu a ráda vás podpořím. Eh, rozvoj venkovských, venkovského prostoru. Eh, ano, tady musíme řešit opět velice široké spektrum možností, které před námi je. De- debata na téma tržních organizací, a teď už to musím schrnout, protože mi dochází čas, Ehm, je potřeba si ujasnit, jaký je náš společný postoj vůči SZP. To budeme řešit na říjnové radě. Pak ještě dvě nebo tři drobnosti, které zazněly. Ehm, harmonizace, označování, ano, to je to nejlepší, ale e, je potřeba se ptát, zda budeme vždy čekat na všechny, anebo zda prostě něco uděláme a uvidíme. Byly fáze, kdy bylo dobré, že máme nové označování a pak byly jiné fáze, kdy bylo dobré, že se stávající označování měnilo, protože se prostě měnila kritéria nebo se zohledňovalo více kritérií. Dále otázka hrozby vrácení právních aktů. Já nemohu, nemohu hodnotit, jak se komise rozhoduje, ale myslím si, že může existovat řešení, aby ty dva roky byly nastaveny tak, aby určité pobídky mohly být financovatelné a aby skončily včas. Pak otázka, je e, strategie z, farmy na vidličku také ohrožena nebo není? Někteří říkali, že máme špatné informace, že se objevují falešné informace a zemědělci chodí do ulic. Myslím si, že si musíme dávat pozor na to, abychom nedělali politiku pouze tím, že budeme vytvářet paniku a že budeme nabízet jednoduché odpovědi. Protože ve finále je to také tak, že z farmy na vidličku to je stanovení takového směru. A když budeme hovořit velice upřímně, můžeme jít pouze tím směrem, že budeme mít udržitelnější zemědělství podle těch tří pilířů. Nelze cokoliv vynechávat. Proto říkám, že Eh, environmentální politika nemůže utvářet zemědělskou politiku, ale nemůže to být ani naopak. Já nevím, jestli mi ještě zaklepeš, nebo jestli už musím končit. No, je tady spousta otázek, tak jestli můžu, ještě minutku mi dejte. Eh, z farmy na vidličku to je příležitost, ale je zde spousta otazníků, říkám zcela otevřeně. Eh, ptáme-li se redukce pesticidů o 50 No, když se zeptáte v Německu, oni vám řeknou klidně 70, 80 nebo 90. Ale musíme si uvědomit, co to udělá s úrodou, protože máme nové škůdce, pokud se objeví nějaký nový škůdce, který vůči tomu bude imunní, tak nám to nepomůže, že ano. Takže je potřeba e, hovořit o pesticidech, různých herbicidech, precision farming, o nových metodách chovu. O tom všem je potřeba hovořit. Nelze vžít všechno jedním šmahem. A teď opět hovořím jako e, německá ministrině. Já si myslím, že je důležitá tržní orientace. Je potřeba, aby trh pokrýval poptávku. Musí to vlastně však činit spravedlivě vůči všem není možné, abychom se snažili o něco a mezi tím nás předehnali ostatní, kteří, kterým eh, tyto otázky budou lhostejné. Ehm, ptali jste se, jak zajistit, eh, že v roce 2050 budou mladí zemědělci. No já nevím, já nevím, kolik nás tu bude eh, ještě pracovat v roce 2050. Ale co je velice důležité, je, abychom nehovořili pouze o zemědělcích. Já mám eh, takový dojem, možná je to příliš eh, jednoduché. My všichni víme, že máme omezené zdroje, všichni víme, že eh, stoupá osídlení, počet obyvatel na světě. Víme, že regiony, nebo respektive venkovské regiony se vysidlují, že sami to nezvládnou. Ehm, Musíme se zaměřit na možnost uživení sebe sama. Musíme se zaměřit na to, jak vyjdeme s půdou a se zdroji, které máme, tak, abychom mohli produkovat eh, země, eh, potraviny udržitelným způsobem. Ale pokud jediný otloukánek, jediný obviněný v té veřejné debatě bude zemědělec, ono to tak velice často bohužel bývá, hovořila o tom i Angela Merklová, ta se ptala, zda za to mohou pouze zemědělci protože v Německu přispívá zemědělství 7% ke všem emisím, ale debata se vede tak, jako kdyby zemědělci byli hlavní znečišťovatele. Já si myslím, že k tomu by patřilo trošičku upřímnosti, ale vidím, že kladívko už se mi vznáší doslova a do písmene nad hlavou, takže pakliže eh, máte eh, potřebu probrat další věci, prosím pěkně, napište mi e-mail, klidně mi napište, já vám ráda zodpovím. Bohužel teď jsem na to neměla čas. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám moc krát, paní ministrině. Milá Julie, děkuji eh, jednak za prezentaci programu předsednictví a eh, jednak eh, za to, že si s námi strávila tolik času a pokusila se zodpovědět na tu spoustu otázek. A Myslím si, že eh, jistě vnímáš, eh, jaká témata nám leží na srdci a eh, argumentovala si s velkým zápalem. Já se těším na intenzivní spolupráci v příštích týdnech a měsících. Máme více projektů, zejména tedy společnou zemědělskou politiku, kterou, se kterou chceme pokročit, chceme učinit další kroky směrem k začátku trialogu eh, ohledně přechodných nařízení a mnoha dalších projektů, o kterých se dnes odpoledne hovořilo. Takže eh, jak se říká, eh, máme hodně na práci, takže pojďme do toho. Děkuji za tvou návštěvu a doufám v další dobrou spolupráci v příštích měsících. Já děkuji a ať jste zdraví, říká ministrině. So, liebe Kolleginnen tak vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme rychle pokračovat, protože eh, už máme trochu časový sklus. Máme na pořadu jednání ještě bod 4, což je výměna názoru se zástupcem komise eh, ohledně nařízení o zdraví zvířat. Já to nebudu dlouze uvádět. Byla to žádost frakce Renew Ulrike Miller a Chtěl bych eh, panu Franciskovi Korvechiovi eh, okamžitě dát slovo. A prosím vás, abyste to vzal co nejstručněji. Prosím. Děkuji vám moc krát, eh, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážení poslanci. Já to řeknu co nejstručněji, ale přece jenom trochu času potřebovat budu, abych vysvětlil, v jaké situaci jsme. Historicky vzato my jsme začali eh, v roce 2004 nařízením o eh, politice zdraví zvířat. Eh, Nasledovala zpráva v roce 2006, v roce 2007 jsme měli strategii, v roce 2008 akční plán, 2013 návrh, 2016 přijatý text, A mezi akčním plánem a návrhem jsme provedli dvě posouzení dopad, dvě, dopadů a poté, co byl text přijat v roce 2016, jsme pracovali dál. Nařízení z roku 2016 429 je přijato a přímo platné v členských státech. A přáním spoluzákonodárců bylo, aby uplatňování eh, tohoto nařízení trvalo pět let od přijetí, neboli eh, do 21. dubna 2021. Proběhly rozsáhlé konzultace s experty v členských státech eh, a ty byly trošku spožděny, nebo to spozdilo přijetí některých aktů přenesené pravomoci, které umožňují uplatnitelnost tohoto práva v Evropské unii. Vlivem úsilí členských států a komise se konalo 75 schůzí expertních skupin za 13 měsíců. Poslední expertní skupina se sešla v první polovině roku 2019 a na jejich závěrech Na základě jejich závěrů už jsou všechny eh, legislativní texty přijaté a zveřejněné v úředním věstníku. Ale kromě toho udělala komise ještě mnohem více, než se od ní žádalo nebo očekávalo nad rámec toho, co ukládalo nařízení. Přijali jsme právní předpisy, které jsou velice ambiciozní, ale zároveň neděláme žádné radikální změny. Text nové legislativy, která má být přijata, respektive která už je přijata, nijak zásadně nemění obsah. Komise během tohoto procesu komunikuje se zainteresovanými stranami a s členskými státy a vyzývá je, aby co nejdříve začaly upravovat své národní systémy podle nové legislativy. Zbývá už necelý rok na finální úpravy a mnohé členské státy jsou proaktivní, těm mohu jedině gratulovat a významně pokročili v transpozici nové legislativy a nového systému do svého národního právního rámce. Komise pracuje společně s členskými státy a e, podporuje je tím, že organizuje akce a školení například v rámci programu Better Training, který komise provozuje už několik let. Chtěl bych zdůraznit, že máme dobré zkušenosti s transpozicí legislativy, která je ve stejném balíčku, tedy balíčku zdravých, životní, zdravých zvířat. Ostatní nařízení jsou také přijata a transponována a to v mnohem kratších termínech, než je pět let, jako je tomu u zdraví zvířat. A vzhledem k tomu všemu eh, je komise v současné době názoru, že eh, byl dostatek času na přípravu eh, nařízení o zdraví zvířat. A proto komise není pro odložení data vstupu v platnost této legislativy a souvisejících legislativ. A dva hlavní důvody pro to, že komise není pro žádné odložení, spočívají v tom, že takovéto spoždění by způsobilo problémy u některých dlouho očekávaných opatření. Pro evropské stakeholdery, ale zejména pro Evropský parlament je důležité, že jsou tu pravidla registrace pro chovatele koní, e, psů a koček, e, pro které platí jasná pravidla ohledně pohybu. A kdybychom znemožnili legální obchod s těmito zvířaty, tak e, právě proto, aby se to nestalo, tak zavádíme určitou flexibilitu. Tuto legislativu potřebujeme, kvůli uznávání statusu genových bank zvířat. I to by se spozdilo a obáváme se, že by to vyvolalo určité frustrace. A kromě toho, spoždění uplatnění těchto pravidel by vytvořilo poměrně chaotickou situaci, protože v nařízení o zdraví zvířat je mnoho odkazů na další části balíčku, jako je například nařízení o veterinárních léčivech. Takže jsme v situaci, kdy pokud odložíme datum vstupu v platnost těch pravidel, tak bude panoráma mnohem méně jasné, vyvoláme určité frustrace a to z důvodu, které e, komise považuje za závažné a proto není pro odklad. Já doufám, že jsem to řekl e, jasně a stihl jsem to za méně než těch 6 minut, které jsem měl k dispozici. Děkuji vám moc krát eh, za tento úvod a nyní eh, se dostáváme k jednotlivým politickým skupinám. Jako první Daniel Buda za EPP. Děkuji vám moc krát eh, za tento úvod. Zdraví zvířat je bez pochyby velice důležité od prvního ži- dne života zvířete až, na konc, až, na, až po konec výrobního cyklu a e, jednotlivé části produkce v úzce souvisí s otázkami zdraví zvířat. Máme předpisy na evropské úrovni e, podle principu lepší prevence než léčba. A to všechno e, je implementováno. Zároveň máme ale velký problém s nemocemi, které mohou se šířit velice rychle a přeshraničně, jako je například africký mor prasat anebo, prasečí chřip, nebo ptačí chřipka, ale nejenom to. Některé členské státy platy eh, jsou ale pod nadměrnými požadavky. Eh, já si myslím, že tady je důležitá hlavně koordinace a komise se musí v té situaci silněji angažovat. Eh, zároveň Evropská unie importuje spoustu masa, mléka, síru a vajec. Máte nějaké mechanismy pro to, abyste se postarali, aby v zemích, odkud se dováží, byly také dodržovány standardy zdraví zvířat, že například nejsou jim podávána antibiotika nebo růstové hormony. A to nikdy během jejich doby života. Děkuji paní kolegyně Avram za SD. Děkuji vám za tuto prezentaci. Já si myslím, že pandemie COVID-19 je dalším důvodem zamyslet se eh, nad tím, jaký dopad na lidské zdraví má ztráta biodiverzity a ztráta habitatů. E, zdravotnická krize nicméně způsobila, že naše priority se přes noc změnily a spousta reform přišla na zmar. Pokud jde o zemědělce, tak ti momentálně toho musí řešit mnoho. E, čelí radikální reformě SZP, nové kondicionalitě, přechodnému období, víceletému finančnímu rámci a evropský e, masný sektor už teď je pod velkým tlakem. Je ohrožena produkce drůbeže, protože jsou zavřené restaurace. Totež se týká eh, hovězího. U vepřového je problém s africkým morem prasat a těch nemocí je mnohem více. Já se tedy ptám, já vím, že komise o tom nerada mluví, ale stejně, jak se postaráme o to, aby zemědělci i členské státy měli dost času na, při, na přizpůsobení se směrni, eh, nařízení o, život, o životních podmínkách zvířat, když už tak nastala určitá spoždění. A potom eh, jak zajistíme, aby každý krok, který učiníme, zrcadlili i třetí země? Neboli jak zařídit, aby evropští zemědělci nebyli v konkurenční nevýhodě oproti zahraničním konkurentům? Děkuji, Ulrike Miller. Děkuji vám moc krát za toto prohlášení komise. Podle mých informací by toto nařízení mělo platit od 21. dubna 2021. Komise sice už schválila mnoho delegovaných aktů souvisejících s tímto nařízením, nicméně ty byly zveřejněny až v rámci července, přestože to mělo být už v dubnu 2019. Lhůta na implementaci v členských státech je tím pádem kratší, než bylo plánováno a e, teď navíc máme koronakrizi, e, což způsobilo, že členské státy e, vůbec nemohou zvládnout tu lhůtu stihnout. Proto jsme požádali o jednoroční odklad a já jsem já si nejsem úplně přesvědčená o tom, že by ta implementace měla nastat okamžitě, jak říkají zelení. Zajímala by mě tedy konkrétní odpověď, eh, jaké konkrétní eh, odklady, jaké konkrétní dopady by měl případný odklad. Děkuji, pan Ivan David, eh, za ID. No, děkuji za udělené slovo. Za nás mohu říct, že my nemáme problém s obsahem návrhu nařízení. Eh, je jistě nepříjemné, že od začátku jeho přípravy došlo k významné prodlevě, ale ztracený čas nelze dohnat nerealistickým termínem implementace. Většina členských států podpořila stanovisko Lotyšska, podle něhož je nerealistické v navrženém termínu začlenit do státní legislativy a zejména implementovat nové požadavky. Eh, připojuji se k návrhu odsunout eh, termín účinnosti na rok 2022. Je třeba trvat na eh, stejných podmínkách pro živočišné produkty ze třetích zemí a to se neděje. Co proto můžete udělat? V Evropském parlamentu jsem opakovaně slyšel chválu na Českou republiku, která jako jediná na svém území vymítila africký mor prasat. Naším odborům horníkům se daří vymítit vzteklinu, která se k nám periodicky šíří z zahraničí. Eh, podobně to bylo s tuberkulózou hovězího dobytka, kůhavkou, slintavkou, ptačí chřipkou a tak dále. Je to díky dobré organizaci chovů, prevenci, včasnému léčení a díky převažující části živočišné výroby ve velkochovech. Přesto Podporujeme odložení doby účinnosti nařízení na rok 2022. Děkuji, paní kolegyně Mec za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý večer. Děkuji za tuto prezentaci. Toto spoždění sekundární legislativy je politování hodné. Chápeme, že COVID leco zpomalil, ale skutečně doufáme, že toto odložení se nestane novou normou a snadným způsobem, jak se členské státy budou vyhýbat změnám co nejdéle. E, pokud jde o koherentnější legislativu pro zdraví zvířat, tak e, změna je naprosto naléhavě nutná. Na webových stránkách komise se e, pro, prosazuje tato legislativa takto. Lepší je včasná detekce chorob u zvířat, včetně chorob souvisejících s klimatickou změnou a to pomůže snížit výskyt a zvířecích epidemií. Takže to je poměrně v pravý čas a jestli jsme se něco naučili ze zdravotnické krize, tak to, že musíme provést systémové změny v zemědělství a v oblasti zdraví zvířat a reálně e, aplikovat princip jednoho zdraví, One Health. Nová evropská legislativa má také poskytnout lepší právní rámec pro monitoring antimikrobiální rezistence. A e, na toto téma se chci zeptat. Pokud bude skutečně e, pokud skutečně nastane odklad, e, bude komise ochotná do cílů Farm to Fork zahrnout také snížení používání antibiotik o 50% do roku 2030? Děkuji vám. Děkuji, pan kolega Kužmiuk. Děkuji vám moc krát, vy jste nám poskytl takový historický přehled toho, kdy jste začali pracovat, to bylo v roce 2004, teď máme rok 2020 a jsme velice znepokojení tím, jak to má dopad v praxi. Těžko říct, jestli se povede, aby to vstoupilo v platnost eh, podle plánu. Vy jste hovořil o delegovaných aktech, eh, těch je 133, z čehož 40 je velice důležitých, ale pouze 9 bylo zveřejněno. Takže máme pouze hrstku těch eh, klíčových dokumentů k dispozici veřejně. Tak jak, jak můžete chtít po členských státech, aby implementovali něco, co vůbec ani není na papíře? Jak máme tedy měnit svůj právní řád? To dost dobře nejde. A pokud bychom tyto informace měli, tak by možná bylo jasné, proč 25 členských států se obrátilo na komisi a žádá odklad. Možná mě opravíte a já se rád nechám poučit, pokud nemám pravdu, ale pokud ta situace je, jak ji popisuji, tak si myslím, že je jasné, že platnost musí být odložena. Děkuji, pan kolega Flanagan už tu není. Paní Šojdrová. Eh, můžeme vyslechnout stanovisko zástupců komise. Já se domnívám, že je důležité aby eh, tato pravidla nová platila, aby platila co nejdříve, ale roční odklad mi nepřipadá jako něco, eh, čemu by komise nemohla vyhovět. Myslím si, že, že je důležitější, aby ta eh, aplikace byla udělaná správně a aby byla udělána opravdu ve všech členských státech. A rozhodně také souhlasím s tím, že musíme požadovat, aby také dovoz Eh, potravin ze třetích zemích splňoval tyto vysoké nároky. Eh, v této souvislosti eh, s tímto nařízením mi dovolte vznést otázku, zda je pravdou, že v alternativních chovech nosnic je šíření chorob mnohem častější a rychlejší než v plecových chovech. Je to totiž důvod, proč některé státy odmítají zakázat klecový chov nosnic. Děkuji. Děkuji, paní Aguilera. Sí, Děkuji, ještě jednou zdravím. A mám otázku, která se týká zdraví rostlin. Přestože máme novou legislativu, která upravuje i úřední kontroly a dovozy a nové fitosanitární nařízení. Zdá se, že ty úřední kontroly nejsou eh, řádně kontroly dovozu nejsou ze strany členských států řádně prováděny. A od odvětví víme, že například eh, byly eh, lodě Eh, jak si lodě se setkali s tím, že v přístavech eh, je různá přísnost, takže lodě třeba plují z jednoho přístavu do druhého, kde je to výhodnější. Já si myslím, že je důležité, aby komise zajistila lepší implementaci tohoto eh, nařízení, protože pokud si lodě vybírají přístavy podle toho, který eh, je mírnější, tak určitě dochází ke zkreslování té kontroly eh, importu třetích eh, produktů ze třetích zemí do Evropy. To je třeba napravit. A také se chci zeptat, zda je zde nějaký problém s Argentinou a citrony protože si myslím, že tam došlo ze strany Argentiny k dočasnému přerušení. Týkalo se to určité nákazy citronů a chci se tedy eh, zeptat, zda došlo k přerušení dovozu citronů z Argentiny do Evropské unie dočasně. Děkuji, nyní má slovo eh, pan kolega Desel a eh, děkuji tlumočníkům, že nám dají pár minut navíc. Oui, merci, Ano, děkuji, pane předsedo zde se více než 25 členských států obrátilo na Evropskou komisi, stejně tak jako celá řada aktérů v oblasti eh, zdraví zvířat. Eh, netýkalo se to samotné eh, podstaty toho návrhu, spíše té implementace, jak říkali mnozí předřečníci. A já příliš nechápu, proč komise odmítá tento návrh komise nic nedělá pro zbrždění eh, dohod o volném obchodu, pokud, které třeba mají nižší standardy v oblasti ochrany zvířat. A nechápu příliš, proč komise nechce dát dost času pro zemědělce, aby eh, se na to mohli připravit. Já, jakožto ten Evropského parlamentu, se domnívám, že je velice důležité, aby, tato, aby čas na přípravu těchto pravidel byl a myslím si, že je důležité respektovat zde to, co chtějí členské státy a jednotliví aktéři. Děkuji a ještě pan kolega Lebreton. Děkuji, pane do zdraví zvířat je velice důležité nejen z pohledu dobrých životních podmínek zvířat, ale také pro zemědělce samotné, protože nemoci zvířat mohou ohrozit jejich farmy. Viděli jsme toho u afrického moru prasat, který jsme měli zde v Evropě. Je to velice důležité také pro lidské zdraví. Myslím si, eh, že eh, máme zde i tedy eh, podezření, že koronavirus přišel z pangolína. Takže i proto je toto nařízení o zdraví zvířat velice důležité a překvapuje mne, že je tu problém s tou eh, implementací během těch pěti let. Komise říká, že nechce prodloužit tu lhůtu, ale eh, jaké jsou tedy ty zjevné problémy? Jaké jsou ty konkrétní problémy, eh, které tedy vedou k tomu, že členské státy žádají o jeden dodatečný rok? Přál bych si jasnou odpověď. Děkuji. Děkuji, tím jsme u konce otázek a e, já prosím pana zástupce komise, aby odpověděl. A znovu si tedy vzal slovo. Thank you for... Děkuji za otázky. Děkuji za to, že jste velice jasně zmínili své obavy. Budu se snažit hovořit stručně, ale zároveň odpovědět všem členům parlamentu. Někteří z vás zdůrazňují, že je třeba mít lepší pravidla, dávat více pozor na dovoz, zajistit eh, rovné podmínky našim zemědělcům s jejich konkurenty a že se toho lépe dosáhne pomocí nových pravidel. Myslím si tedy, že čím dříve ta pravidla začnou platit, tím lépe. Naše eh, pravidla Eh, která se týkají kontrol eh, dovozu, eh, již platí podle nařízení 692. Takže pokud by toto nařízení vstoupilo v platnost v dubnu roku 2021, znamenalo by to lepší ochranu našich zemědělců. Totež se týká i legislativy o kontrole chorob. Některá ta pravidla fungují úspěšně již od 90. let a my v rámci limitu těch eh, starých eh, směrnic eh, si se snažíme zajistit určitou kontinuitu, ale má to určitý limit. Ta nová pravidla poskytují více flexibility, jsou vhodnější pro svůj účel a těch 15 let práce vedlo ke koncensu a ten konsenzus zde nyní je, takže proč bychom měli čekat na nějaká lepší pravidla pro ty regiony v Evropě, které trpí africkým morem prasat? Když může něco začít platit eh, od roku 2021, proč čekat až do roku 2022? Ta doba, která je potřeba na adaptaci, ta je rozumná. Já sám jsem ve své zemi pracoval jako veterinář eh, a nečetl jsem si úřední věstník Evropské unie, četl jsem místní pravidla. Eh, takže eh, členské státy měly přístup k těm finálním textům již před dvěma lety. Ty texty byly již v podstatě stabilizované. Eh, samozřejmě pro běžného zemědělce to v angličtině může být problém, ale lidé z hlavních měst eh, věděli, co v těch textech je a měli dost času, aby tyto pokročilé návrhy eh, jaksi si převedli těch devět delegovaných aktů, na nich, na jejich překladu se velice usilovně pracuje. Chci zdůraznit, že většina z těch textů to jsou regula- nařízení, nejsou to směrnice, které je třeba transponovat nebo eh, rozhodnutí. Takže eh, v jednotlivých eh, hlavních městech v podstatě nebude příliš mnoho práce s transformací těch pravidel do národních systémů. Je to nařízení, které je přímo použitelné na hospodářské subjekty, takže čím dříve ho budou mít k dispozici, tím lépe. Já jsem plně přesvědčen o tom, že ta pravidla jsou lepší takže nečekejme s jejich aplikací a abychom se do budoucnosti vyhnuli frustraci. Pokud posuneme, odložíme eh, implementaci těch eh, pravidel, tak přece nemůžeme otevírat eh, pandořinu skřínku a opírat například antimakrobiální eh, legislativu o eh, strategii Farm to Fork, protože eh, tam bude určité propojení prostřednictvím dohledu, nicméně čím dříve budou ta pravidla pro dohled platit, tím lépe. Pokud jde o ta zmocnění, těch je 111. Většina z těch zmocnění již byla diskutována. Jsou to tedy smocnění, která spoluzákonodáce předal komisi a nyní tedy je máme v delegovaných aktech. Máme tam jedno spoždění jednoho nařízení, které je pro nás méně důležité. Týká se to pohybu některých produktů živočišného původu v Unii. Je to krátký text, je to pár článků. Konzultace s kolegy v členských státech jsou již poměrně v pokročilém stádiu a doufám, že zahájíme také veřejnou konzultaci hned po letní přestávce, někdy v září. A tím v podstatě ten balíček budeme mít dokončený. Je to tedy už poslední nařízení a je důležité, aby do dubna to celé mohlo být spuštěno. Máme opravdu problém pochopit, co je tak obtížného pro členské státy v tomto ohledu. A na otázku paní Eh, Agilery otázka fitosanitární, na to bohužel dnes nemohu odpovědět. Eh, zaznamenal jsem si vaše obavy. Mám určité informace o integraci balíčku eh, oficiálních kontrol v oblasti zdraví rostlin a zdraví zvířat, ale neznám bohužel podrobnosti o tom, co se právě teď děje. Citrony z Argentíny, zaznamenal jsem si otázku a slibuji, že mý kolegové na ní včas odpoví. Doufám, že jsem vám všem odpověděl uspokojivě. Mám eh, zde barevné tabulky, čísla, která ukazují, co bylo přijato. Mohu vám poskytnout statistiky, ale moc vám toho asi eh, neřek, neřeknou. Důležité je, že většina eh, těch aktů již byla zveřejněna. Jsou tam určitá drobná spoždění, e, to padá na naši stranu, ale nemělo by to být velká překážka e, v pokroku kupředu a k tomu, abychom měli dobrý balíček e, živočišného zdraví, úředních kontrol a fitosanitární problematiky, aby to vše fungovalo co nejdříve. Děkuji za otázky. Děkuji. Děkuji vám moc krát. Tak teď už jsme opravdu hodně přetáhli, takže eh, nebudeme eh, už dále eh, pokračovat. Děkuji vám za výměnu názorů. Tím jsme u konce pořadu jednání. A ty teď ještě bod pět tedy různé. Já nemám nic. Hlásí se někdo k bodu různé? Není tomu tak? V tom případě se uvidíme na příštím zasedání výboru 2. září v 9 hodin, tedy až po letní pauze a přeji vám všem hezké léto, spoustu sluníčka a samozřejmě, ať jste zdraví a ať se dostanete v pořádku 2. září sem buď fyzicky, anebo přes video. Hezký večer.